A nyní v souladu s naším pořadem jednání zde máme doporučení pro druhé čtení zpravodajky Renate Sommer, poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Tímto dávám slovo zpravodajce. Paní Sommer, máte čtyři minuty. Děkuji vám, paní předsedající. Vážený pane komisaře, milé kolegyně a kolegové, prakticky po třech letech intenzivní práce, eh, po více než třech tisících pozměňovacích návrzích, po eh, nespočtu eh, debat a rozhovorů, po nejtěžších technických vyjednáváních a političních trialozích. Nyní máme tuto zprávu k odhlasování. Jedná se o velký kompromis mezi parlamentem a radou o budoucím označováním potravin. Toto nařízení má poskytnout spotřebitelům více lepších informací o potravinách, tak aby mohli cíleněji nakupovat. Ale to není všechno i evropské, evropský potravinářský průmysl z toho bude mít eh, zisky. Bude to tady právní jistota a, a, a lepší eh, legislativa. To je důležité zejména pro malé a střední podniky a je třeba vědět, že potravinářský sektor v Evropské unii eh, s více než 80% se stává právě z těchto podniků a to označování bude zároveň muset být na každé potravině a i na v lahvi alkoholu, čili na základních potravinách i na vysoce opracovaných potravinách. To označování eh, se kolikrát eh, nevejde na základní eh, potraviny. Ovšem, navzdory veškerým obtížím a všech um, politickým a ideologickým rozdílům a národnímu egoismu členských států, eh, ten nyní dosažený eh, kompromis ovšem je obstojný. Alergeny budou eh, viditelné na první pohled. Rostlinný původ rostlinných olejů bude eh, uveden. Bude se také označovat eh, původ eh, vepřového masa i drůbeže a dalšího. Eh, na, pokud je u eh, mlečných eh, výrobků, o mlečné výrobky, tak tam se budou označovat výrobky z, jediného, z jediné ingredience. Potom napodobeniny budou, bude se mít, být jasně označeny a to tež pro tvarované maso a tvarované ryby, které jsou poslepované z malých kousků. Na malých baleních nesmí být vzbuzován eh, dojem, že tam eh, je něco, co tam není na eh, v jogurtu. Když tam bude nakreslené ovoce, tak tam nebudou smět být jenom barviva a v aromate. Dále vždycky se budou muset deklarovat nejdůležitější živiny v poměru ke 100 gramů nebo milimetrům. Potom Eh, datum prvního zamražení eh, masa eh, a rybího masa bude musí, muset být uvedeno. Potom tady máme, jsme definovali čitelnost, minimální velikost písma, v informa- kterými budou načištěny informace a další faktory, například kontrast mezi písmem a pozadím. Zároveň si eh, eh, vážíme eh, nebo chráníme ruční práce, práci před byrokrací. Ne plně zabalené produkty musí obsahovat informace o alergiích a alergenech, ale ne informace o výživových hodnotách. Komise je tam původně chtěla, ale národní a regionální speciality by toto mm, o, o, o, ovlivnilo a proto a všechno by to bylo takové eh, v, eh, v euro jednotné, takže tomu jsme zabránili. A nyní i eh, v ochránci spotřebitelů jsou spotře, spokojeni s tím, čeho jsme dosáhli. Děkuji všem zúčastněním, komisi, stínovým zpravodajům, komisaři Dalímu. Díky v němuž jsme dali dohromady nebo rozetli ten úzel, který nám vznikl. Eh, při vyjednávání a také děkuji maďarskému předsednictví, eh, kterému se podařilo dosáhnout eh, něčeho neočekávaného a sice kvadratury kruhu, na jejímž konci je sjednocení názoru o tomto nařízení. Grazie. Děkujeme. A nyní dávám slovo ministrovi Savickému za radu. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. No, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, vystupuje zde opravdu s velikým potěšením, protože je to rozprava, která ukončuje čtyřleté období vyjednávání v této oblasti, pokud jde o informace, které poskytujeme našim spotřebitelům na potravinách. Toto je rozprava, která se týká integrálních práv našich občanů, spotřebitelů na informace. V tomto ohledu diskuze nebyla jednoduchá, ovšem výsledky podle mého názoru opravdu stojí za to. Toto nařízení našim spotřebitelům poskytuje hmotné výhody. Je to důležité důležitý krok k zajištění toho, že naše potraviny, které nakupujeme v Evropské unii, obsahují opravdu velice jasné informace, čitelné informace, praktické informace. Jednání byla úspěšná díky konstruktivnímu přístupu Evropského parlamentu. Rád bych především poděkoval zpravodajce paní Renate Zomer, spolu zpravodajům a zároveň všem, kteří přispěli svou troškou do mlína při přípravě této zprávy. Samozřejmě, že bych rád poděkovala všem předchozím předsednictvím, šesti předsednictvím, které se na tom podílejí, protože je to i díky jejich práci. Jsme připravili tento kompromisní balíček, kompromisní balíček, u kterého předpokládám, doufám, že bude zítra schválený. Nepochybuji o tom, že tato toto nové nařízení umožní našim spotřebitelům dělat informované, informovanou volbu v oblasti eh, výživy, potravin, že to hm, nebude představovat zároveň další zátěž pro společnosti na trhu. Všechny tři instituce byly schopny dosáhnout kompromisů v mnoha oblastech, čili hm, tyto etikety budou jasnější díky tomuto návrhu, protože prostě jsme stanovili minimální velikost písma, Dále balené výrobky, potravinové výrobky budou muset obsahovat eh, i informace ohledně bar, no, ten barevným způsobem budou označeny dále. Jsou to alergeny, které budou muset být eh, z, eh, rovněž zdůrazněny. Ne, um, nebalené, dále nebalené potraviny, tak tam to bude založeno na flexibilnějších pravidlech, které si stanoví členské státy. Nechceme zatěžovat malé a středně velké podniky, pokud jde o toto označování nebalených eh, potravin, manuálně vyrobených eh, potravin nebo těch, které eh, vyrábí malé podniky, ty proto nemusí splňovat tyto požadavky na informace. Všechny informace budou muset být k dispozici spotřebiteli před Eh, momentem nákupu. Rovněž se nám povedlo dosáhnout kompromisu v třech dalších oblastech, které se dotýkají označování potravin. Komise ještě pracuje na této oblasti, především jsou to alkoholické nápoje. Dále je to eh, země původu a informace, které se týkají přítomnosti izomerů nebo nějakých um, trans, eh, nebo, nějaký, nebo, nebo tuků, které se dotýkají, které, tuků, které jsou obsaženy v těchto uh, výrobcích. V konkrétních případech uh, Eh, můžou státy rovněž přicházet s vlastními návrhy v legislativní formě. Vážení, eh, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, eh, představuje to pozitivní krok pro naše spotřebitele, je to transparentnost, etikety budou, zjedno, mm, budou jednodušší a zároveň s tím zlepšíme i implementaci evropské legislativy. Polské předsednictví chce, aby jsme implementovali tuto legislativu co možná nejdříve. Doufáme, že poté, co se právníci, poté, co právníci ověří tento dokument, ráda bude schopná na začátku října přijmout tento dokument. To znamená, že by mohlo dojít ke zveřejnění v oficiálním věstníku EU ještě ehm, před eh, koncem října letošního roku. Děkuji vám za pozornost. ministro. Děkuji vám mnohokrát, pane ministře. A nyní má slovo pan komisař Dalí. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, více než před třemi lety, 30. Eh, ledna 2008, přijala komise návrh pro nařízení o eh, informacích o potravinách spotřebitelům. Nyní eh, v, v ohledně tohoto důležitého nařízení dosahujeme schody. Jsem vděčný panu zpravodajovi paní zpravodajce Renáte Somr za tvrdou práci při nalézání schody s radou. Děkujeme také všem stínovým zpravodajům pro eh, potravinovou směrnici a chci poděkovat také maďarskému předsednictví a předsednictvím předcházejícím, která byla velice aktivní a odvedla skvělou práci při nalézání kompromisů, která jsou přijatelná pro radu jako celek. Velice rád vidím, že Evropský parlament sdílí vizi komise o vytvoření obecného rámce o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, na, kde jsou na prvním místě právě spotřebitelé. Tento text zajistí, že náš přístup k informacím o potravinách eh, nahlíží dostatečně do budoucnosti a dostatečně flexibní proto, aby mohl reagovat na budoucí vývoj. Naše společná práce za poslední měsíce byla odměněna v několika oblastech. Zdůrazním některé z nich. Jednak zavedení minimální velikosti písma pro informace o složkách potravinových zlepší čitelnost eh, etiket, což, což je jedna z hlavních stížností v této oblasti. Za další, eh, povinné informace o živinách pomohou spotřebitelům identifikovat potraviny, které splňují jejich osobní preference nebo dietetické požadavky. Za třetí, povinné informace o všech potravinách nebo látkách způsobujících eh, alergické nebo jiné nežádoucí reakce, jak v baleném, tak nebaleném zboží a zboží prodávaném v restauracích, zajistí lepší ochranu zdraví spotřebitelů. Eh, zdůraznění alergenů v seznamu ingrediencí pomůže spotřebitelům identifikovat i jejich snažší identifikaci. Za další, Eh, identifikace, povinná identifikace původu dá, informací, dá více informací spotřebitelům o potravinách, které kupují. Spotřebitelé dostanou smysluplné informace a e, nová pravidla budou uplatnitelná. Komisar Čorlos, můj kolega zodpovědný za e, zemědělství a já budeme dávat zejména e, pozor na implementaci tohoto nařízení je mi líto, že eh, v rámci deklarace o potravinách byla odstraněna významná část eh, tohoto balíčku. Snižuje to výhodnost eh, zahrnutí informací o potravinách pro spotřebitele. Na přední straně balení je však krokem správným směrem. Poskytuje to alespoň základ pro další zvážení tohoto tématu v budoucnosti. Rovněž je mi líto, že alkoholické nápoje byly zcela vyňaty z požadavků na eh, uvedení seznamu ingrediencí, protože si myslím, jsem přesvědčen, že spotřebitelé mají nárok na získávání náležitých informací, i když konzumují alkoholické nápoje. Budu se snažit dosáhnout v této oblasti eh, náležité schody v kontextu eh, budoucí zprávy. A nakonec parlament nebo rada si vyžádali čtyři sdělení jednak. Deklarace komise, pokud jde o informace o e, porážce porážce zvířat. E, v tomto smyslu evropští spotřebitelé projevili zájem o provádění pravidel pro náležitou porážku e, na porážku zvířat, zda například dané zvíře stojí nebo nestojí před porážkou. Toto má významný vliv na podstatnou část naší společnosti. Dále poskytování Eh, informací spotřebitelům o omráčení zvířat před porážkou. I toto bude zváženo při budoucím vypracovávání zprávy o, eh, blaho, eh, o, o prospěchu zvířat. Dále 4. května 2011 komise požádala agenturu EFSA, aby provedla kompletní reevaluaci bezpečnosti převozu zvířat. EFSA ten, tuto výzvu přijala a očekáváme, že vědecké hodnocení bude hotové do září 2012. Komise zajistí, že EFSA rovněž zváží efekt, e, efekt takovýchto aditiv na e, účinek aspartamu e, u těhotných žen. Případně provedeme potřebné právní kroky eh, upravující maximální povolené dávky aspartamu, případně uvedení relevantních informací pro spotřebitele. Za další deklarace komisí o obarvovaných potravinách. Komise spolupracuje s členskými státy při vypracovávání pokynů pro klasifikaci eh, potravinových eh, extraktů s barvicími vlastnostmi. Očekává se, že tyto pokyny budou finalizovány v druhé polovině roku 2012. Výsledek této technické práce poskytne základ pro eh, zlepšení definicí barvicích potravin a umožní poskytovat spotřebitelům přesné informace, pokud jde o použití eh, potravinových ingrediencí s barvicími vlastnostmi. Za další, sdělení komise o eh, balených potravinách eh, pro přímý prodej. Zde je poskytování informací zde bude poskytování informací zvažováno při revizi o, hygieně, o potravinové hygieně. Nakonec bych chtěl říci také toto ohledně institucionálního aspektu tohoto textu. Komise zdůrazňuje, že není e, ve smyslu nařízení 182 2001, které stanovuje základní mechanismy kontroly členských států, pokud jde o implementační pravomoci komise. Článek 5 odstavec 4 nemůže být náležitě odhlasován. Podle našeho názoru musí komise reagovat na potřebu principiálního pravidla, kter, podle kterého může komise eh, přijmout stanovisko, pokud nebude předložen protinázor. Podle článku 5 eh, odstavec 4 pod odstavec 2 bod B eh, toto nelze vnímat jako pravomoc legislátora, musí se jednat o interpretaci restriktivní a eh, oprávněnou. Paní předsedkyně, vážení poslanci, to řečeno, kompromisní balíček, o kterém budete zítra hlasovat, je významným krokem vpřed v oblasti informování o potravinách. Děkuji vám za slovo. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A, a v nyní a, řečníci jménem politických frakcí začne a, za EPP eh, pan eh, Líze na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Nejdříve eh, bych poblahopřál paní zpravodajce Renate Zumr a poděkoval všem, kteří pomohli k dosažení schody, zejména komisaři Johnu Dalímu a maďarskému předsednictví. Já jsem ten legislativní proces sledoval od začátku a opravdu byl e, obtížný. E, byly tady e, rozličné pozice a zájmy, ale myslím si, že ten výsledek je dobrý. Spotřebiteli poskytneme lepší a jasnější informace zle nebudeme spotřebiteli přepisovat, co může jíst a co ne. Eh, chtěl bych vyzdvihnout eh, tu dohodu eh, v oblasti napodobenin. Pro nás na frakci bylo důležité, aby potraviny nebudily dojem, že jsou vytvořené z nějaké základní potraviny, ze které vytvořené nejsou. Například sír bude tedy muset být opravdu z mléka. Když se tam přidávají rostlinné tuky, tak se to bude muset do budoucna vyznačit. I tady nebylo snadné nalézt to správné řešení. Často se hovoří o tom, že když se tam napíše, e, že to je imita, tak spousta lidí e, říká, že to není imita, že to je e, inovativní produkt, ale když se tam nenapíše něco, co tam je obsaženého, ale tak teď se to tam bude muset psát, tak to je opravdu zlepšení. Spotřebitel už tedy nebude klamán na podobeninami a zemědělcům, kteří vyrábějí mléko, například to pomůže získat lepší cenu za jejich výrobky. Také je důležité, že do budoucna už nebude třeba lupu, abychom eh, si mohli eh, přečíst eh, složení potraviny a že jsme také přihledli k potřebám malým a, malých a středních podniků. Vždycky jsme mysleli na Nestlé a Ferrero, ale i malý pekař a malý restaurant musí nějak Eh, s tímto nakládat i ten, který prodává přímo ze statku eh, a mm, ty jsme tedy zohlednili. Každopádně blahopřeji a děkuji. Děkuji a eh, nyní za SAD paní Velmot 2 minuty 30. Děkuji, eh, paní eh, předsedající. Já jsem velice ráda, že po letech práce eh, přijímáme velký krok s pravým směrem a k informování spotřebitelů o tom, co je v potravinách, které jedí. Bohužel někdy se zdálo, že jsme úplně zapomněli, že tady se jedná o informace o potravinách pro spotřebitele. Tlak potravinářského průmyslu byl bezprecedentní a rozhodně bylo vynaloženo spousta prostředků na to, abych zabránili transparentnímu označování. Já jsem eh, bojovala hodně eh, za označování eh, zemí a rada souhlasila s označováním čerstvého, mm, čerstvého telecího a hovězího, tak jako už to máme u ryb a vepřového. A také, proč to je důležité tyhle ty věci? Já chci si koupit kuřecí Eh, sandwich, eh, který byl z Británie, eh, který je v Británii vyrobený a ne, aby tam to maso bylo z Tajska. nebo o tom chci vědět. Často se také přidávají transmasné kyseliny příliš do potravin a můžou zvyšovat rizika kardiovaskulárních onemocnění neplodnosti a Alzheimerovy nemoci. Tímto způsobem chceme také zajistit, aby komise ten problém přeskoumala a podala zprávu za tři eh, roky. Naše eh, frakce bude eh, podporovat zákaz používání hydrogenovaných transmasných kyselin, tak jak teď platí v Rakousku a v Dánsku. Totež u rostlinných olejů spotřebitelé nyní už uvidí, kde, bude, kde se používá palmový olej, který je z neudržitelných zdrojů, kvůli kterým se kácí vedoucí eh, eh, dešné pralesy. Bohužel eh, nebyly přijaty jiné návrhy. Mně se zdá, že když chceme řešit zásadní zdravotní problémy, jako je obezita, Eh, v diabetes nebo eh, kardiovaskulární onemocnění, tak musíme informovat spotřebitele eh, o tom, co potřebují, aby věděli, co je zdravější. Nicméně jsem ráda, že stávající systémy bude možné používat i nadále dobrovolně, včetně spotřebitelům nakloněných systémů, jako je systém semaforu. A doufám, že čím dál tím více spotřebit výrobců je bude používat. A nezapomínejme, že tentokrát poprvé bude podle evropského práva označování potravin povinné povinné, takže spotřebitelé budou moci eh, vidět, kolik eh, soli, eh, cukru a tuku je v jejich potravinách. Zítra zaznamená velký pokrok k transparentnosti oznamočování potravin a rozhodně prosvějeme spotřebitelům. Děkuji. A za ALDE Gerbrandy, minuta 30. Voorzitter, laat ik beginnen met mevrouw Sommer. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, Rád bych nejprve poděkoval zpravodajce a všem stěnovým zpravodajům, jakože maďarskému předsednictví, za snahu dosáhnout kompromisu ve druhém čtení. Domnívám se, že jde o nesmírně důležitý krok pro 500 milionů spotřebitelů Evropské unie, protože se snažíme otevřít informace o potravinách, snažíme se, aby tyto informace byly přehlednější, nechceme předepisovat našim spotřebitelům to, co mají nebo nemají konzumovat. Ovšem chtěli bychom jim poskytnout informace, na základě kterých by se poté spotřebitel mohl eh, rozhodnout, zda eh, chce či nechce konzumovat danou potravinu. Například na školách bychom měli věnovat pozornost i určité formě informovanosti o tom, co, co je nebo není zdravá výživa. To je i otázka prevence, mm, to je otázka informo, informovanosti. My musíme zajistit to, aby tyto informace na etiketách byly dostatečné, protože velice často dochází k tomu, že případě eh, například olejů rostlinného eh, původu, nebo eh, to mohou být oleje, které jsou Eh, získávány eh, způsobem, který není eh, udržitelný. Mm, dále to byly transmastné kyseliny, o kterých jsme se zmínili. Já jsem si všiml, že pan komisař četl svůj příspěvek z iPadu a já skutečně doufám, že tímto způsobem se nové technologie dostanou i do sféry informo- in- poskytování informací pro naše spotřebitele. To znamená, že nebudou pouze záviset na těch etiketách nebo papírových obalech. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní za zelené. Pan Šluter, dvě minuty. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Ano, eh, byla to dlouhá jednání, složitá jednání a nyní ten výsledek eh, si myslím, že je opravdu kvalitnější. Když eh, v podstatě možná došlo k k určité promárněné příležitosti, například informovat naše spotřebitele velice rychle o vysokém obsahu solí a podobně. Je mi velice líto, že alkoholové výrobky byly eh, vyloučeny z tohoto, z tohoto návrhu. Hmm, kolik z nás hmm, zná hmm, intoxikační účinky alkoholu nebo kalorické informace a tak dále. Myslím si, že máme právo na tyto informace. Ovšem, přesto jsem rád, že Mm, dojde k odstraňování mm, určitých mm, milných informací, zavádějících informací pro naše spotřebitele. To je rovněž důležité. Musíme samozřejmě vědět, odkud pochází, řekněme, šunka, z čeho byla vyrobena, za to bylo z nějakých zle, zlepenců masa a podobně, odkud pochází tato šunka. Dále jsou to rostlinné oleje, původ těchto olejů, to si myslím, že je správné, zároveň označování masových výrobků, které bude povinné, čili mm, například víme, že mnoho našich spotřebitelů eh, chce spíše podporovat producenty eh, místní, eh, kteří mm, mm, vyrábějí produkty potraviny místně. Dále jsem velice rád, že i nanotechnologie budou, i o tomto budou poskytovány informace dále. To byly transmastné kyseliny, o kterých jsme hovořili Eh, rozhodnutí parlamentu zatím ještě nebylo odsouhlaseno, ovšem, alespoň se tomu budou věnovat další studie. Mm, možná tímto způsobem eh, eh, budeme moci bojovat i proti kardiovaskulárním nemocem a že tyto studie k tomu přispějí. Dále to jsou informace o alergénech. Rovněž mě potěšilo, že ty informace budou k dispozici, že konzumenti a spotřebitel budou mít možnost informací o dietetických informací, dále vynětí Eh, mikropodniků eh, z tohoto eh, nařízení. To si myslím, že je správné. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní za ECR e pan Stevenson. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem velice rád, že Rada a Komise s parlamentem dospěly ke schodě na toto téma. Měli jsme velice rozlišná stanoviska a byla by škoda, kdyby tato tříletá práce, za kterou musíme Renatě Somrové pogratulovat, přišla v ní več tak jako zákon o nových potravinách. Já bych rád rozvedl bod, o kterém mluvil komisař Dalí ve svém úvodním projevu ohledně porážky zvířat bez předchozího omráčení, e, za sledování, sledování náboženských požadavků pro košer a halal maso. E, jak víme, toto se často zneužívá a miliony zvířat se poráží bez omráčení a masité produkty eh, se objevují ve zcela běžných prodejních místech. Podle našeho přesvědčení mají spotřebitelé v Evropě právo na to vědět, když takovéto ehm, produkty kupují, vědět, odkud pocházejí. Já jsem rád, že pan Dalí říkal, že se bude připravovat návrh eh, nařízení pro blahobyt zvířat. Já myslím, že parlament nečeká nic jiného. Děkuji vám. Děkuji. Eh, nyní eh, za GNGL paní Liotár. Minuta a půl, prosím. Děkuji vám. Pane Dalí, dnes Eh, jsou narozeniny ovce Doly, první naklonované ovce. Slavila by 15. narozeniny, tedy postmortem, protože eh, zemřela v roce 2003, nicméně bych jí chtěla tímto poblahopřát, stejně jako všem ostatním klonovaným zvířatům, která přišla nebo přijdou na svět. Eh, je to velký úspěch, ale myslím si, že Evropská komise již 15 eh, let eh, na toto eh, na téma mlčí, protože potraviny pocházející z klonovaných zvířat nejsou předmětem jakýchkoliv nařízení a tyto potraviny jsou na trhu, aniž by se na nich indikovalo, indikovalo jakékoliv informace pro spotřebitele. Eh, co je na etiketách? No, není tam vůbec nic o tom, eh, zda daný produkt obsahuje transmastné kyseliny a eh, neindikuje se neindikuje se, neindikují se živiny na základě 100 gramové nebo 100 ml dávky, říká se tam pouze čerstvé maso a vůbec například ani ne to, že to maso je vyrobeno se zbytku masa. Rovněž tam není nic o kaloriích, o úrovních soli nebo cukru. A proto eh, si na to nesmíme zapomínat, musíme toto zohlednit. Nemůžeme, jak už zaznělo, prodávat maso se zvířat, která nebyla omráčena, to není přijatelné. Eh, toto jsou všechno věci v zájmu spotřebitelů. Eh, většina spotřebitelů by s tímto nebyla spokojena. Eh, já myslím, že dnes, kdy máme slavit 15. narozenin doly, nemáme vlastně nic moc co slavit, protože tento návrh má ještě mnoho nedostatků. Děkuji. Nyní má slovo pan Rossi. Jedna minuta. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení kolegové, my jsme byli pro text, který prošel prvním čtením na plenárním zasedání, eh, i vzhledem k práci eh, zpravodaje, ovšem rada toto odmítla, nyní máme druhé čtení. Eh, v podstatě jde o to odstranit z etiket místo původu potravin. Podle našeho názoru je tato snaha proti snahám našich společností. Naše společnosti chtějí generovat pracovní místa v Evropě. V rámci vyjednávání mezi komisí a radou mělo dojít k přijetí určitých kroků, které však zatím neproběhly, které by uspokojily očekávání evropských občanů. Eh, pokud jde o implementaci národních požadavků na indikaci místa původu, toto je něco, co by fungovalo pouze na teoretické rovině a jen velice ojediněle. Národní legislativa, která je více restriktivní, by nikdy nezískala kvalifikovanou většinu v rámci daného výboru. Proto naše skupina je přesvědčena, že bychom měli používat indikaci místa původu, protože spotřebitelé mají právo vědět, odkud jejich potraviny pocházejí, proto jsme proti. Děkuji a ještě za nezařazené paní Doc, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážený pane komisaři, děkuji vám i paní zpravodajko. E, spotřebitelé mají právo očekávat e, informace na etiketách, které mají být správné a nemají být zavádějící. Informace o živinách jsou pro spotřebitele důležité a standardy kvality, se kterým, kterým e, potraviny odpovídají, jsou důležité pro výběr spotřebitelů a pro jejich bezpečnost. To všechno jsou věci, které, myslím, ze zprávy vyplývají. Nicméně, chci podtrhnout jednu konkrétní oblast, eh, se kterou nejsem spokojena, a eh, to je absence místa původu potravin. Eh, s konceptem jako takovým souhlasím, ale nesouhlasím s tím, jaké implikace toto může mít. V severním Irsku jsme již viděli, jakým způsobem označený místa původu lze, může být využito jako protekcionistický nástroj. Toto má vliv na zemědělce v severním Irsku, eh, v důsledku čehož trpí i zpracovatelé potravin. Myslím si, že toto je téma pro obavy eh, pro členské státy, které již konec konců zmínili tuto obavu na úrovni rady. Proto bych na komisi rána apelovala, aby toto ještě eh, znovu zvážila a aby navrhla legislativu zajišťující označování místa původu na potravinách. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní se dostáváme k ostatním řečníkům. Začínáme paní Ajuso, máte dvě minuty. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážený pane komisaři, paní Somerová, stínovi zpravodajové. Já si myslím, všem se povedlo dosáhnout dohody v této oblasti, v této eh, zprávě, která je tak nesmírně důležitá pro naše spotřebitele. Proto si to zaslouží naši pozornost a poděkování. Samozřejmě, že my chceme, aby spotřebitelé měli dostatečné informace, to je zásadní ovšem tyto informace na baleních není jednoduché získat. Proto bychom měli proto bychom se měli snažit dosáhnout určité rovnováhy v této oblasti. Určité rovnováhy samozřejmě i mezi výhodami a, a náklady. To znamená, samozřejmě, že mm, konečném důsledku, pokud nechceme, aby eh, tyto náklady musel zaplatit spotřebitel, tak to prostě budou muset zaplatit malé a středně velké podniky, které si nebudou moci dovolit eh, platit náklady na překlad těchto informací podobným způsobem, jakým si to mohou dovolit veliké podniky. Nesmíme zapomínat na to, že tyto informace musí být poskytovány vyváženým způsobem a podle mého názoru se nám povedlo dosáhnout této rovnováhy a můžeme být spokojeni. Pokud jde o označování země původu, původně se očekávalo to, že by to mohlo způsobit určitý zmatek, pokud by tyto informace byly k dispozici na obale, že by to bylo poměrně komplikovanou záležitostí, především u produktů, které jsou složeny z několika složek, z několika ingrediencí, které pochází z různých zemí. Čili já osobně se domnívám, že to řešení, které máme na stole, by mohlo vést k některým problémům pro podniky z ekonomického charakteru, pokud jde o administrativu, zátěž a tak dále. V každém případě chceme, aby nás spotřebitel získal jasné informace a zde nás čeká ještě kus práce, nevím, jakým způsobem, nebo zda tato legislativa bude aplikována i na um, alkohol. Tyto produkty byly zatím uh, eh, výjimuty z um, tohoto nařízení. Víme, že alkohol produkty obsahují určité kalorie, to je informace, která prostě je známa. Ovšem v konečném důsledku dovolte ještě jedno, abych poděkovala zpravodajce za dosažení tohoto kompromisu. Děkujeme. Pan de Castro má slovo na 1,5 minuty. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážená, vážený pane komisaři, milí kolegové, tato zpráva, která se dotýká informací pro naše spotřebitele, znamená, že Evropa se vydala správným směrem v dosažení konkrétního cíle v ochraně eh, práv našich spotřebitelů. Rád bych poděkoval zpravodajce, rád bych poděkoval rovněž všem stínovým zpravodajům, rád bych poděkoval Glenis Vilmotové, která je stínovou zpravodajkou za naši skupinu. Můžeme se dívat do budoucna opravdu mnohem jasnějším způsobem. Budeme se snažit získat mm, větší transparentnost v oblasti informací, které poskytujeme našim spotřebitelům. Toto druhé čtení trošku rozměnilo to, co jsme navrhovali v rámci prvního čtení. My na straně Evropského parlamentu očekávali jsme trochu více, pokud jde o původ jednotlivých produktů, pokud jde o povinné označování veškerých um, masových výrobků. To je nový článek 25, toto je velice důležitý nový prvek, protože to splňuje aspirace mnoha spotřebitelů v Evropské unii. Ovšem musíme zdůraznit i to, že je to méně ambiciozní plán, pokud jde o povinné označování, povinné označování všech čerstvých potravin, potravinových výrobků, které obsahují pouze jednu ingredienci. To si myslím, že by opravdu zlepšilo celou, celou záležitost, nebo například eh, označování eh, masových výrobků a tak dále. Nechápeme tedy, proč se tyto kategorie vylučují z rozsahu působnosti. Jde nám přece všem o transparentnost potravin. Už jsme vykročili kus této cesty a teď bychom měli dojít až na úplný konec, abychom uh, měli úplný přehled. Děkuji, pan De Castro. A teď na minutu a půl paní Rees. Děkuji vám, pane předsedající. Víme, že eh, mám za sebou už několik let bouřlivých debat, včetně označování, debaty o označování potravin. Teď jsme dospěli ke kompromisu, který bych nazvala vyvážený. Eh, je tady eh, úprava zemí původu, poměrně silná, také zeměpisné označení výrobků, což by v případě eh, možnosti mohlo dávat přednost místním výrobkům, dále tady označení alergenních látek, včetně aspartamu. Pak jde o tuky, které se vyskytují v hotových výrobcích. Myslím, že to všechno povede k tomu, že spotřebitelé přece budou mít eh, nesrozumitelné informace. Takže komise se rozhodla eh, posílit eh, tato pravidla, všechny ty věci, které mají změnění na označení výrobku. Na druhou stranu je potřeba bojovat proti obezitě, jejíž výskyt v Evropě neustále vzrůstá. Děkuji, paní Girling, na minutu a půl. Děkuji. Já bych chtěla pogratulovat eh, paní Somers eh, a dalším, kteří na tom eh, dlouho pracovali. Já tady jsem teprve relativně krátkou dobu. Každopádně si myslím, že to je věc, která může přispět k transparentnosti označování potravin, je to v zájmu spotřebitelů. Neustále dostáváme dotazy od našich voličů, kde s tím konečně něco uděláme a chtěla bych eh, také ocenit práci eh, četných organizací, které, které se tomu věnují. Samozřejmě ten výsledek nebude nikdy stoprocentně uspokojivý, ale myslím, že jsme učinili značný krok předu. Například označování země původu. Hodně lidí to chtělo a nyní jsme dosáhli kompromisu. Nutriční údaje na obalu, aby byly srozumitelnější, Dále členské státy budou mít manevrovací prostor pro své vlastní systémy označování. I to bude umožněno. A proto si myslím, že tento návrh zlepší eh, výživu v Evropě a jako takový ho velmi vítáme. Tiene la palabra por un minuto el señor Scotta. Grazie, signor Presidente, cari colleghi. Consumatore è la parola chiave di questo. Děkuji, pane předsedo eh, Dámy a pane poslanci, eh, spotřebitelé to je velice důležité slovo v celé této zprávě a my na to možná trošku zapomínáme. Lepší a správnější informace spotřebitelům, to je velice důležitá věc. Je to otázka jak institucionální, tak je to také otázka, otázka učení původu. Nicméně potraviny, zvláště u těch eh, důležitých potravin, tam je skutečně třeba uvádět úvod. Dále je také důležitá vysledovatelnost původu a eh, my jsme nedávno měli tady útoky eh, bakterie E. coli a to je další důvod, proč poskytovat tyto informace. Eh, to je v podstatě synonymem kvality produktu a eh, nám jde také o to, abychom chránili eh, spotřebitelskou důvěru. Děkuji. Nyní paní Delange. Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě také toto podporuji, podporuji naši zpravodajku z plného srdce. A já bych ovšem se chtěla vyjádřit k některým věcem. Eh, koupíte si prostě sírovou pizzu, ale když se podíváte na obal, tak eh, zjistíte, že to je jakýsi sír, ale v podstatě ten sír není čistý sír, je to ještě smíšené s různými tuky a dalšími látkami. Eh, je třeba, abychom spolu s radou eh, zajistili to, že se bude uvádět, jaké náhražky jsou v těchto potravinách. A já vidím, že pan komisař přikivuje, ale musím říct, že eh, toto musí být děláno pořádně. Když třeba tam napíšete s přídavkem Eh, takových a takových olejů, tak to prostě nestačí, to je příliš obecné. Takže skutečně je třeba, aby lidé přesněji věděli, co si kupují. Toto je kompromis a my uvidíme, co bude v otázce dodržování těchto předpisů. To také bude záviset na přísnosti kontrol. Já určitě eh, budu se ptát komise, eh, jak sleduje dodržování těchto, eh, těchto předpisů. Čili skutečně, jestliže je na obalu napsáno sír, tak ať je uvnitř sír. A to budeme prakticky určitě sledovat. Děkuji vám na minutu a půl. Nyní paní Westlund. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Já patřím k lidem, kteří jsou velice rádi, že my dnes máme povinné označování veškerého masa, abychom tedy věděli o jeho původu. Je to důležité pro spotřebitele, pro farmáře, pro spoustu dalších lidí. Například eh, farmáři v mé zemi dodržují přísnější standardy než třeba jinde a je dobře, aby za to byli odměněni, ne trestáni, jak je tomu dnes. Čili je to lepší pro spotřebitele, eh, pro všechny, pro životní prostředí a tak dále. Povinné označování původu se nyní rozšířuje na řadu produktů, ale bohužel je pravda, že často jsou ty informace zavádějící a spotřebitelé by měli mít lepší informace, informace, které jsou dobře čítelné a já si nejsem jistý, jistá, jestli toho v budoucnosti, v blízké budoucnosti dosáhneme. Já tedy doufám, jak, jaký bude pokrok a samozřejmě eh, produkty, které nebudou splňovat tyto předpisy, bude snadné se jich zbavit. No a já také vítám tu skutečnost, že Nyní eh, nemusíme uvádět obsah na 100 gramů nebo 100 ml, eh, čili já si myslím, že takto si budou moci spotřebitelé lépe vybírat. Děkuji vám a nyní jednu minutu pan Přemosa. Moltes gracias, señor president. Dear commissioner, dear... Děkuji, eh, pane předsedo. Pane komisaři, kolegové, pozměňovací návrh 137, který jsme podali spolu se 40 dalšími kolegy, eh, směřuje k tomu, aby se respektovala jazyková diverzita v EU a také je to vyjádřením práva být informován ve vlastním jazyce. Nicméně tento předpis oficiálně dosud není v Evropské unii. Je Eh, skutečnosti, že eh, jsou zde miliony lidí v Evropské unii, eh, katalánci, jejichž jazyk není oficiálně uznáván jako jazyk Evropské unie. Toto trvá už několik let, ale mnohé firmy dobrovolně v jejich jazyce popisky uvádějí. Díky tomuto nařízení budou moci členské země využít článku 15.2, eh, kterým budou moci ovšem zakázat používání neoficiálních jazyků EU. Já doufám, že Evropská, konie, eh, Evropská unie eh, toto bude řešit. Děkuji, pan Ouský. Thank you. Thank you, president. Já patřím

Evropská unie má často pocit, že ví všechno nejlépe, nicméně o všem by měl rozhodovat eh, spotřebitel. A ten sám by si měl rozhodnout, co chce jíst. Samozřejmě Některé informace jsou rozumné, ať už jsou to nutriční informace anebo informace o alergenech mám pocit, že tady vytváříme nadměrné břemeno a že to bude eh, něco stát a že ten, eh, to břemeno potom ponese spotřebitel. A to právě v době hospodářské krize. V podstatě jde o následující věc a říkám to téměř neustále. Náš parlament je jeden z nejstarších na světě, by něco takového nepřijal. A toto je další rozhodnutí, které by mělo při, být přijato na celostátní úrovni a ne na úrovni evropské. Nutal. Děkuji, pane Nutale. Paní Tyson na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, tímto nařízením občané spotřebitelé dostávají dlouho žádané informace, které potřebují, aby si zachovali zdravý životní styl a zdravé stravování. A toto nařízení je závazné pro veškeré potraviny, nejen pro ty, které obsahují určitá zdravotní tvrzení, nutriční tvrzení. Jsou zde, jsou zde obsaženy jasné poměry velikosti a to je správná cesta ku předu. Ale domnívám se, že nebudou dostatečně účinná. A musí zde být také určité výjimky, protože existují vysoce kvalitní potraviny, které by se mohly dostat do té pomyslné sítě. A pokud budou uchována příslušná jazyková, jazykové předpisy, tak je zejména třeba, aby spotřebitelé měli informace v jazyce, kterému rozumí. A chtěl bych podotknout, že zde jsou sledovány různé cíne. Jedno je označení původu, a povinná dohledatelnost a zde existuje rozdíl dle mého soudu. Nemám potíž povinným označením místa původu a s povinným označením jednotlivých eh, složek v potravinách. To je věc, která může být individuálně posouzena. Na minutu má slovo pan Perelo. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že kompromis, ke kterému jsme dospěli, není dokonalý. Je pravda, že jsme udělali kroky ku předu, co se týče označení potravin, zejména co se týče bezpečnosti a přesnosti sdělení, ale pokud jde o transmastné kyseliny, tak ty nejsou označovány. A myslím, že bychom zde neměli otálet. Máme závazky z hlediska potravin, máme problém s obezitou, s kardiovaskulárními chorobami a je třeba doplnit tedy transmastné kyseliny tak, jak je to označováno v Dánsku. A je třeba postupovat rychle. Myslím, že to, co jsme vykonali, jde správně předem, ale není to dostatečné. A chci poděkovat zpravodaji za to, co vykonal. Děkuji na minutu a půl paní Okoný. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Nejdříve chci vyzdvinout práci paní zpravodajky. Je zásadní, aby spotřebitelé v Evropě měli k dispozici na obalech svých výrobků nezbytné informace pro kvalifikovanou volbu. A sice veškeré nezbytné informace, ale jakékoliv informace. A proto mám radost z eh, kompromisu. Pan Nutol, kdy odešel, vůbec nesouhlasím s jeho rozborem. Myslím, že bychom měli mít radost z tohoto kompromisu. Informace budou čitelnější, informace o alergenech budou dostupné dotčené veřejnosti alergeny. A je nepřijatelné mást spotřebitele prodávat mu sír, kde je rostlinný tuk místo mléka. A jsem velmi spokojená s tím, že země původu u kousků masa kozího, ovčího, vepřového, aby to bylo povinně uvedeno na obalu. Taková informace umožní lepší informovanost spotřebitelů a bude, bude moci bojovat s případy kontaminace. Naproti tomu si myslím, abychom také mysleli na veškeré podniky, které se musí systematicky přizpůsobovat novým předpisům. Pro ně jde o investice, o čas na přizpůsobení a přeji si, abychom je nechali aplikovat tyto předpisy bez změn. Děkuji. Děkuji, paní Okony. Slovo má na minutu paní Věňu. Pane předsedo, pane komisaři, milí kolegové, už jsou to tři roky, co pracujeme na této otázce a podle obrovského tlaku potravinářského průmyslu mám skutečně radost dosaženého výsledku. Zejména mám radost se zavedení eh, nutričního označování, které je úplné, povinné, které umožní spotřebiteli rozhodnout o zdravých výrobcích. Alergeny budou jasně uvedeny, a to se týká i balených léků a čitelnost informací bude zajištěna minimální velikostí fontu. Povinné informace o původu u všech typů masa je skutečným pokrokem a věřím, že to rozšíříme i na mléčné výrobky a na ryby a zpracované maso. A také bylo zásadní, aby alkohol nebyl zahrnut, protože je třeba, aby byl předmětem specifické, specifické regulace. Mohli jsme to ještě dotáhnout dále, například čitelnějším a harmonizovaným nutričním označováním na čelní straně výrobku, ale je to velký krok pro informovanost evropských občanů. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji, paní Vernio. A teď na minutu dávám slovo panu Tabaždemu. Vážení poslanci, já jsem eh, zklamán konečným výsledkem celého tohoto procesu. <clears throat> Pravidla jsou závazné pro čerstvá vejce a med eh, ohledně země původu. Nicméně návrh týkající se doporučené denní dávky nebyl uh, přijat. A jak navrhovali socialisté, tak to není e, dobré. Pravice byla proti tomuto návrhu a já si myslím, že by to bývalo důležitější právě pro označení a určení energetické hodnoty výroku, protože to by přispělo ke zdravé výživě. Dobře, a teď na jednu minutu má slovo pan Tarabela. Děkuji, pane eh, předsedající, pane komisaři, vážení kolegové. V této problematice mnohem více než kde jinde eh, si myslím, že méně je více, takže si myslím, že to je obtížné. Měli bychom poskytnout samozřejmě hlavně lepší informace. Jsme velmi rádi, že se podařilo dohodnout eh, informace o zemi původu a já bych chtěl poděkovat Glemis Vilmo za to, že se jí to podařilo prosadit a také děkuji paní zpravodajce Somer za to, že to začlenila. Takže dohoda, kterou bychom, o které bychom měli hlasovat zítra, je krokem kupředu týká se to oliv, vejce, různých typů masa. A možná, že v budoucnosti budeme muset eh, rozšířit působnosti na další eh, potraviny. Asi to neuspokojí všechny mm, spotřebitele, ale vím, jak těžké bylo dospět aspoň sem a proto bych chtěl vyzvat komise aby co nejdříve připravila eh, další legislativu. Není asi nutné provádět náročné studie, ať eh, dobře eh, to, aby se to odvíjelo od eh, určitého jednotkového množství 100 gramů nebo 100 ml, to by mělo zůstat i nadále stejné. Děkuji vám, pane Tarabelo, a vážení kolegové, teď přecházíme k Catch the Eye. 13 řečníků je na seznamu a už máme spoždění takže na všechny se řada nedostane. Dostane se řada pouze na šest eh, z vás. Já se pokusím eh, to spravedlivě rozdělit mezi politické skupiny a vezmu to tady v pořadí, kdy jsem eh, podle toho, jak se přihlásili. Pan Kelina, jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Většina delegátů uvítala tyto návrhy a není to žádné překvapení, poněvadž to eh, pomáhá eh, občanům eh, správně si vybrat. V zásadě je ovšem třeba být opatrní, abychom příliš nezatížili malé a střední podniky, které by byly potom nekonkurenceschopné v soutěži s multinacionálními firmami. A já musím eh, říci, eh, já jsem četl nějakou statistiku a musím říct, že 95% respondentů v jedné statistice se domnívalo, že eh, původ je pro ně důležité a mělo by to být uvedeno. Ale bohužel z 50% je tento původ, se za tento původ považuje země, kde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 Eh, panu Slavickému. Já si myslím, že je tady jedna velice důležitá věc. My se snažíme eh, často hovořit o různých závazcích. Chtěl bych říci, že tato doporučení jsou velmi důležitá pro spotřebitele. Spotřebitele po těchto doporučeních by měli být si více vědomi svých práv a musím záměrně říci, že by měli být si vědomi svých práv, protože tomu tak vždy není. Chci vás upozornit na eh, nutnou osvětu vůči spotřebitelům, protože se to netýká pouze objemu informací na obalu, ale také se to týká schopnosti číst spotřebitele. Děkuji, pane Zemke, a pan Obermajer na minutu. Děkuji, pane předsedo. Eh, trvalo to několik let a museli jsme projít několika potravinovými skandály, než konečně se objevil kompromis. Eh, týká se to eh, masa, síra, který není sýr, nebo hinka, tedy šunka, která je složená se všeho možného. Důležité je označování masa. Eh, to se ovšem týká zejména čerstvého masa a my velice často dostáváme drubež z Ameriky a třeba prosciutto také málo kdy je z vlastního regionu původu. Tato zpráva, tu jsme potřebovali už dávno, jde to správným směrem, nemůžeme zůstat stát a čekat zase na další skandál a teprve potom se k něčem rozhýbat. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní na jednu minuto má slovo paní Rod Berend. Já bych byla ráda, kdyby kolegové byli odvážnější a pustili se klidně do druhého čtení a do eh, dohodovacího řízení. Čili nám chybí třeba kalorie v alkoholu a je toho spousta, co nám chybí. Žádná velikost porce, eh, jestliže je to lžička nebo, nebo šálek, prostě vůbec nic v tom kompromisu není. Nebo označování země původu, o té informace, o kterou spotřebitelé chtějí. To je naprosto nedostačné v článku 25. Eh, to je jenom o tom, aby komise zkoušela eh, transmasné kyseliny, eh, účinné látky, obsa, obsažené látky a tak dále. To je něco jako pohřeb první třídy a pohřeb druhé třídy. To prostě opravdu není dobré. Já jsem si skutečně přál, abychom měli druhé čtení, dohodovací řízení, a takto by eh, spotřebitelé v Evropě nebyli zklamáni, jako budou nyní. Děkuji vám, paní Rodberen, a nyní na jednu minutu pan Dorfman. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že jsme dosáhli dobrého výsledku a já bych chtěl srdečně za to poděkovat paní zpravodajce. Domnívám se, že zejména článek 9, kde jde o malé podniky, je velice důležitý, protože v řadě regionů Unie začal prodej přímo na statku. A my to podporujeme a je tedy dobré a je tedy důležité, abychom to opět nezačali dusit. Já bych si dokázal představit větší odvahu u alkoholických nápojů. Já si myslím, že třeba takové ty alkopops by eh, tam mělo být označení. U vína Eh, tam by si dovedl představit dlouhodobou výjimku, i když eh, uvážíme, že třeba víno proto platí už desítky let eh, ustanovení, které jsou daleko rigoroznější než u jiných produktů. Například jasné údaje o obsahu alkoholu, velikost písma, místo původu a tak dále. Čili já myslím, že to by se nemuselo do budoucna měnit. Děkuji vám, pane Dušmane. A nyní paní Maner. Kiitoksia, arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen. Ensinnäkin haluan kiittää... Pane komisaři, především bych eh, ráda vám poděkovala za dosažený kompromis, který je určitý určitě krokem vpřed, eh, pokud se týče označování původu. A když jsme označování, eh, to by se mělo soustředovat především na zájmy spotřebitele. Spotřebitel by měl vědět, odkud pochází výrobky, které si kupují a co v nich najde. Eh, tento kompromis je také krokem vpřed, pokud se týče Eh, lokálních produktů a jejich podpory. Zejména to souvisí také s označováním původu, které se nyní vztahuje na většinu druhů masa. Eh, musíme být zaměřeni na budoucnost a do budoucna by mělo být standardnějším a mělo by standardněji se týkat také zpracovaného masa a mlečných eh, produktů. Děkuji vám, paní Maner. A posledním řečníkem je pan Mikolášek. Děkuji vám, pane předsedající, vážení kolegové. Toto je typický příklad eh, konstruktivního postoje parlamentu k tématu, kterému rozumějí i běžní občané. Jsem velmi rád, že jsme se dali na velikosti písma, na eh, nutričních hodnotách, a jako lékař velmi podporuji a vítáme i zavedení informací o alergenech, případně o látkách, které způsobují které... Eh, další nepříznivé reakce. A myslím si, že je dobře, že se zakazuje například, aby tam byl uveden obrázek jahody, přičemž tam nic eh, z jahody není. Také dobře, že jste, pane komisar, se zmiňoval o dalších iniciativách v oblasti barvy, v obsahu alkoholu, což jsou ty informace, které by se měly dostat do evropské legislativy. A chci poděkovat paní zpravodajce Zomer za skvělou práci. Děkuji, pane Mikulášiku. A nyní předám slovo znovu panu komisaři Dalimu. Děkuji vám, pane předsedající, děkuji vám, vážení poslanci. Je zásadní ukázat, že Evropská unie je ochotná a schopná vytvářet legislativu, která eh, posiluje postavení občanů v každodenním životě. A já velmi vítám tuto dohodu která by měla eh, zlepšit eh, využívání technologií budoucnosti a tím bychom měli eh, být schopni poskytovat včas informace hm, spotřebitelům o tom, co budou jíst. Poznamenal jsem si slova některých z vás o dodržování této legislativy. Týká se to zabíjení eh, eh, zvířat bez eh, omráčení a dalších požadavků, ty všechny se pokusíme prosadit v budoucnosti. Já věřím v to, že předtím, než navrhneme nová pravidla, novou legislativu, tak musíme se postarat o to, aby to, co již máme, Eh, bylo dostatečně vymáháno a proto naše úsilí by se mělo více zaměřovat na aplikaci pravidel v praxi. K imitacím musíme být, musíme být také kreativní. Souhlasím s paní D. Lange. Je potřeba spotřebitelům dávat správné informace o přítomnosti nebo nepřítomnosti určitých látek ve výrobku ale současně bychom neměli vytvářet příležitost této legislativě pro ty, kteří chtějí klamat spotřebitele určitými tvrzeními. A proto musíme být velmi kreativní při vytváření této legislativy. Podobně jako paní Lyotard, já jsem zklamán tím, že nemáme žádnou úpravu klonování. Tím jsme možná promrhali příležitost, jak takové informace získat. A myslím si, že návrh, který jsme před několika týdny ještě měli na stole, by možná nesplnil ten cíl, který jsme si od něj slibovali, ale naznačoval směr, eh, kterým jsme se měli vydat a který by vedl k nejlepší možné úpravě, která by zajišťovala spotřebitelům právo se dozvědět informace o tom, co konzumují. Já si pamatuju na jedno slyšení tady v parlamentu, kde jsem prohlásil velmi rezolutně, že nejde o to, abychom lidem říkali, co mají jíst, ale jde o to, jak říci lidem, co konzumují a potom je na nich, aby se sami rozhodli, co s tím udělají. K otázce jazyku eh, tady musíme být velmi opatrní. Současnou úpravu eh, týkající jazyku jsme neměnili. Opatrní musíme být také proto, že ten pozměňovací návrh, o kterém tady byla řeč, by umožnil zemi nebo regionu, aby stanovil pouze jeden jazyk na obalu. A to si myslím, že zase popírá ten smysl informování spotřebitelů, spíše než aby to zlepšilo informovanost. A proto si myslím, že tento návrh bude mílovým krokem v informovanosti spotřebitelů a budeme moci přejít do další fáze, což bude implementace. Ještě pořád je potřeba tvrdě pracovat na tom, abychom zajistili aplikaci některých pravidel a já počítám na budoucí plodnou spolupráci všech institucí, abychom zajistili pragmatické, pragmatickou aplikaci tohoto nařízení. Ještě jednou děkuji paní zpravodajce, paní Somers a všem ostatním svým zpravodajům za jejich úsilí. Děkuji. A za radu má slovo pan Savický. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci, vážené poslankyně. O této otázce jednáme již tři roky a existují velké pochybnosti, je velká různost názorů od úplné podpory přes jisté pochybnosti až po zklamání pana Tabajdyho. Dámy a pánové, to, co jíme, rozhoduje o tom, jak žijeme a jako spotřebitelé máme samozřejmě veškerá práva vědět maximum o výrobku, který spotřebováváme. a to zejména, aby kolegové pana Mikulášika nemuseli poté věci uvádět na pravou míru. Chtěl bych se připojit k postoji pana komisaře Daliho, který řekl před chvilkou, že spotřebitele by nevěli vědět, vědět to, co mají jíst, ale měli by vědět to, co skutečně konzumují. A problém je v tom, že označování samo o sobě neumožní vytvořit dobré návyky při stravování. Souhlasím s panem Zemke. Je třeba, abychom působili osvětově, protože popis výrobku sám o sobě nestačí. Souhlasím s panem komisařem, který prohlásil, že máme před sebou vyvážený kompromis mezi povinnostmi, povinností chránit spotřebitele a požadavky potravinářského sektoru. Ale pokud je o pohodu zvířat a klonování, Paní Liotár to zde uvedla. Tyto aspekty musí být eh, ještě do budoucnosti vyjasněny v naší legislativě. A vy jste zejména zdůraznil značení původu. Vzpomínám na diskusi v roce 2003 kdy my jako kandidátské země jsme slyšeli, že značení původu je vlastně obchodním protekcionismem. A jsem velmi rád, že se k tomu nyní dostáváme. V rozšířené Evropské unii. Že se dostáváme k novému přístupu u tohoto aspektu přístupu, kdy má být původ výrobku dobře označen, zejména u těch, které přicházejí z třetích zemí. S tím, že komunitární výrobky by měly být vyráběny podle stejných norem. Je to otevřená otázka, o které budeme moci jednat později. Nápodoba výrobků. To je velmi důležitá věc. Jde o jev, velmi rozšířený a nemůžeme zavírat oči před tímto jevem. To, co není potravinářský výrobek, co je přidatná látka, to musí být takto označeno. A to velmi přesně, aby spotřebitel věděl, co jí. Závěrem vám chci poděkovat za tuto rozpravu a chci vás ubezpečit, že veškeré vaše názory a zájmy budou sděleny. Děkuji, pane Savicky. Závěrem má slovo paní Somr. Děkuji, pane předsedo. Přátelé, všichni jsme si přáli více. Každý měl spoustu dalších fantastických nápadů. A také já bych byla ráda, kdyby kalorie na 100 gramů nebo 100 ml byly uvedeny vpředu. Někteří toho chtěli ještě víc, ale prostě toto je kompromis a podstatou kompromisu je to, že každý musí tu či tam ustoupit a že vyjednáme něco za něco. Jedině takto lze dosáhnout řešení podle mě není správné, abychom u takto složitého tématu se snažili o dohodovací řízení. A de facto e, ještě zítra na plénu budeme mít příslušný návrh, který bude chtít jít do dohodování, což znamená ovšem také zničit tento dosažený kompromis. Já si myslím, že je tady velké nebezpečí, že by toto téma spadlo pod stůl podobně jako přednedávnem nové potraviny. A proto zpravodajové všech frakcí přispěli k tomu, aby se mohla uskutečnit tato dohoda. A je to tak, i paní Leotard Zague, i pan Rossi za svou frakci. A proto já naprosto nechápu, proč eh, dáváte ruce pryč od tohoto kompromisu a říkáte, že ten výsledek je příšerný, že ho v žádném případě nelze podpořit a že si k tomu nemůžeme gratulovat. Tak proč jste s tím souhlasili? Vždyť vy jste se podíleli na budování tohoto kompromisu, za což vám děkuji. Eh, to zní jako umí mě, ale oč mě. Toto je prostě populismus ze strany vaší frakce. To prostě není správně. My chceme udělat něco pro spotřebitele. Děláme tady hodně pro spotřebitele. Není to dokonalé. Mohlo toho být i více. Ano. A ještě můžeme vyřešit spoustu věcí v přechodném období, než se podaří eh, tento předpis prosadit. Ale já prostě důvěřují komise, že bude hledat a nacházet toto řešení v případě alkoholu a že bude dopracována definice alkopops. Já myslím, že skutečně můžeme tady dospět k velmi dobrému řešení a já bych prosil, prosila, abyste zítra tento kompromis podpořili. Děkuji vám, paní Somr. Tím je debata u konce. Hlasování se koná zítra ve 12 hodin v poledne. A tím se dostáváme k dalšímu bodu, což je zpráva paní Roth Berendt.